manželství a registrovaném partnerství. Paní Tajin je tady, takže můžeme začít. Body 15 a 16. Ostatní zpravodajové tu momentálně nejsou. Aha, právě. A vy jste teď přišla, takže paní kolegyně Tajin máte slovo. Body 15 a 16. Milí kolegové, já jsem vás eh, od poslední neoficiálního trialogu um, chtěla. Chtěla jsem vás informovat o jeho výsledcích, bo jde o majetkové poměry a pra- jejich právní úpravu. 7.11. proběhl tento trialog. Předsednictví informovalo, že um, dostaneme přepraco- že hm, došlo k přepracování textu a eh, co se týče návrhu předsednictví, ty přepracované texty jdou stejným směrem jako naše pozměňovací návrhy. Předsednictví dále informovalo eh, o mm, záměru předložit obecné zásady ke schválení, ale musí to být dostatečně všeobecné, eh, aby to rada schválila. To, co pro nás je důležité, to byla volba právního řádu. Eh, předsednictví z pracovní skupiny v radě říkalo, že spektrum názorů je široké, ale kyperské předsednictví a za to jsme mu vděční eh, možnost volby právního řádu pro mm, registrovaná partnerství zařadilo do poznámek pod čarou. Čili pro kolegy, kteří o tom nejsou dostatečně informováni, chci říci, že tady eh, byly návrhy, které nenarazily na eh, obecný souhlas, eh, ale dostali se alespoň do poznámek pod čarou. Takže doufáme, že z těch poznámek pod čarou se přeci jenom dostanou do textu samého. Potom, co se týče výkonu eh, a uznávání rozhodnutí. Eh, tady by všechno eh, mělo být zařazeno do návrhu nařízení. To odpovídá také mému návrhu. Potom nařízení se Eh, zaměřuje pouze na majetkové poměry a v žádném případě na uznávání formy partnerství nebo povinnosti členských států zavést registrované partnerství. Eh, to bylo explicitně řečeno a do návrhu zprávy já to zapracuji tak, aby to bylo jednoznačné. Pan Fos k tomu podal dva pozměňovací návrhy, se kterými nemám problém, takže skutečně je třeba, aby tady bylo zcela jasně řečeno, že kdo souhlasí s tím textem, v žádném případě Eh, jaksi eh, to neznamená, že je to spojeno s uznáním registrovaného partnerství jako takového. Pokud někdo tedy má, žije v zaregistrovaném partnerství a přestěhuje se do státu, kde tento institut neexistuje, že tam jsou tedy uznány z hlediska majetkových poměrů eh, důsledky. Dále rada schválila určité hlavní směry, eh, které také narazily na širokou podporu Eh, obsahově se zaměřují eh, zase na soudní příslušnost, uznávání a výkon. Eh, majetkové poměry tedy přísluší ke stejném, stejnému soudu jako věci týkající se manželství, rozvodu manželství či rozluky i kritéria pro příslušnost v ostatních případech, eh, obvyk, místo obvyklého pobytu eh, manželů eh, nebo místo obvyklého pobytu, pobytu žadatele, navrhovatele a tak dále. Všechno odpovídá návrhu zprávy. Potom výlučná příslušnost soudů za určitých podmínek je také zakotvena v hlavních směrech a hlavní směry rady dále říkají, že předpisy týkající se uznávání vykonávání a výkonu rozhodnutí e, v podstatě e, se mají orientovat podle obecných předpisů. Dále hlavní směry obsahují e, takovou úpravu, že na základě posledního textu předloženého předsednictvím mají diskuse dále pokračovat. Ještě nemáme stanovisko irského předsednictví k tomu, jak se budou zabývat tímto mm, tématem nadále. Dále tyto hlavní směry, eh, které se týkají majetkových poměrů v manželství, mají být přeneseny pokud možno co nejvíce na registrované partnerství. Eh, já chci poděkovat eh, kyperskému předsednictví. Dostali jsme se opravdu o velký kus kupředu a jsme rádi, že od samého začátku, tak jak jsme to plánovali, obě ty, tato témata jsou projednávána společně. Hlavní směry pro majetkové poměry v manželství, soudní příslušnost, výkon a uznávání jdou správným směrem. Uznávání a výkon rozhodnutí eh, pro registrovaná partnerství, tam by eh, se mělo jasně říci, že se to týká také dědického práva, protože ono to je určitě nesporné, ale v těch hlavních směrech to takto formulováno není. Trošku zklamáním je pro nás to, že eh, volba eh, rozhodného práva u registrovaného partnerství je zatím jenom tedy v poznámce pod čarou, ale na druhé straně, mm, pokud eh, Eh, texty eh, k registrovanému partnerství budou dále přepracovávány. Pokud se podíváme eh, na návrhy, že, je tady, že se tady uvažuje o, také o možnosti výběru rozhodného práva, tak je to dobrý signál, ale přeci jenom v tomto smyslu má rada ještě velký kus práce před sebou. A ráda bych kolegy upozornila také na to, že v posledním štrasburském týdnu jsme hlasovali o základních eh, právech v Evropské unii a bylo tam číslo 89 eh, které vlastně zacházelo ještě dále nežli moje zpráva, protože tam se říká, že parlament vítá návrhy komise eh, pro příslušnost a rozhodné právo v, v věcech mm, manželství a registrovaného partnerství, ale je toho názoru, že eh, výběr dvou různých nástrojů a eh, různého přístupu pro manželství a registrované partnerství není v pořádku. Je toho názoru, že Ehm, obě, oba tyto instituty by měly být podřízeny stejným předpisům. My jsme o tom hlasovali elektronicky. 300 45 hlasů bylo pro, 246 proti, 22 hlasů se zdrželo a já si myslím, že to anticipuje alespoň částečně postoj parlamentu k otázce eh, volby rozhodného práva pro registrovaná partnerství. Takže já si myslím, že eh, je to opravdu široká eh, většina. 345 ku 246, to vypadá dobře, to jsem tady chtěla zmínit. Takže nyní, jak to půjde dál? Já v lednu předložím kompromisní pozměňovací návrhy. Hlasování ve výboru Jury bude 22. února a hlasování na plénu by proběhlo v dubnu. A já mm, jsem to tady trošku odložila, protože tohle to neprobíhalo v mm, procesu spolurozhodování. A my, když jsme my v podstatě, jakmile to odhlasujeme v parlamentu, tak jsme jaksi ze hry. Takže je mm, důležité se správně rozhodnout, jak budeme postupovat časově. Je potřeba to protáhnout, abychom jaksi byli ve hře co nejdéle a abychom si ujasnili své právní stanovisko. Z toho důvodu jsem eh, eh, rozhodnutá to odkládat co nejdéle, protože v radě zatím eh, jsme nebyli dostatečně daleko. Takže, jak už jsem říkala, jak to bude pokračovat v tuto chvíli, nevíme. Děkuji vám. Děkuji a Ptám se, jestli se někdo hlásí o slovo k těmto bodům. Teoreticky eh, bychom eh, v podstatě mohli to odhlasovat ve výboru a odložit hlasování na plénu. Eh, to by také šlo ta stanoviska důležitá z právního hlediska byla už jednou v zemědělském výboru odkládána tak eh, dlouho, až se do toho musela vložit rada a komise. Čili možná, že tímto způsobem bychom mohli trochu eh, zvýšit eh, jaksi tlak ehm, je to lepší než nic. To bychom si mohli rozmyslet, ale protože se v tuto chvíli nikdo nehlásí, tak já vám poděkuji za vaši zprávu a můžeme přejít k dalšímu bodu. Eh, viděl jsem kolegu Fosse a takže se můžeme podívat na bod 23, pan Fos. Ano, děkuji. Tady se jedná o ochranu fyzických osob, o směrnici o ochraně osobních údajů. E, pro oblast ochrany osobních údajů máme vlastně dva právní nástroje. Jednak je to nařízení pro soukromoprávní oblast e, a s veřejnoprávní oblastí, která se netýká e, policie a justice. A pak máme směrnici pro policii a justici. A tady jde zejména o kriminalitu, o boj proti kriminalitě tedy. Eh, a to už eh, dlouho je jaksi na seznamu přání Evropského parlamentu. A souvisí to také s mnoha dalšími eh, tématy, jako jsou údaje o cestujících v letecké dopravě, SIS a VIS a všechno vlastně, co se týče osobních údajů a jejich ochrany. Eh, ochrana osobních údajů eh, v evropských eh, v zemích, členských zemích Evropské unie, kde jsou upravovány tyto věci různě a také legislativa Eh, je ovlivněna různě rozdělenými kompetencemi v jednotlivých eh, zemích. Eh, v Lisabonu, před Lisabonem jsme se zaměřovali hlavně na vnitřní trh a první pilíř kompetence EU a mm, proto tady máme návrh nařízení. A v třetím pilíři ale to bylo zase jinak. Tam se, jsme se opírali hlavně o spolupráci a nikoliv o komunitární přístup. Čili snížily. Proto v roce 2008 eh, bylo schváleno rámcové rozhodnutí, to byl vlastně největší krok v této oblasti, eh, kdy poprvé byly stanoveny minimální standardy a implementace eh, měla lhutu do roku 2010 do listopadu a nakonec ještě není ukončena. Minimální standardy platí pro přeshraniční výměnu osobních údajů v rámci Evropské unie a tím pádem i ochrana osobních údajů eh, z toho prvního a třetího pilíře nakonec vlastně vypadá zase rozdílně. Čili zpráva z vlastní iniciativy, zpráva Evropského parlamentu z vlastní iniciativy požadovala vysokou eh, míru jednotnosti eh, a vysokou úroveň ochrany osobních údajů. Eh, a měli bychom se snažit, podle mého názoru, mm, abychom eh, se nějak eh, přizpůsobili realitě, protože zprávy z vlastní iniciativy eh, často jsou o představě toho, jak bychom to rádi měli. Čili momentálně se diskutuje o, v radě o výkladu jak daleko by měla zacházet ochrana osobních údajů. Jde o výklad práva článku 16 eh, smlouvy o fungování Evropské unie a pro tuto, sice pro oblast potom policie a justice, policejní a justiční spolupráce tedy. A druhý názor je takový, že vnitrostátní úkony jako takové by sem spadat neměly. A to je právě otázka, nakolik toto je vlastně Eh, právně eh, nějakým způsobem prosaditelné. Harmonizace v rámci policejní a justiční spolupráce, Eh, by měla mm, vlastně, teď to vypadá tak, že by nepřenechala příliš mnoho prostoru členským státům a návrh komise tady eh, navrhuje eh, vykládat článek 16 velmi široce a zahrnout sem vlastně i vnitrostátní úkony. A k tomu, jak už jsem říkal, proti tomu je tedy velký odpor v radě. Já bych rád eh, postupoval tak, že bychom se trochu podívali na eh, realitu eh, a na to, co je politicky jaksi prosaditelné. A rád bych se orientoval podle rámcového rozhodnutí z roku 2008, tak eh, abychom zde zavedli minimální harmonizaci právě v této oblasti. Eh, tyto minimální standardy by ale měly sloužit i pro, měly by jaksi zahrnovat i vnitrostátní úkony a členské státy by ale mohly eh, kdykoliv eh, jaksi zajít nad rámec těchto předpisů. Co se týče eh, práv jednotlivce, tam bych rád vycházel z nařízení, které Eh, očekáváme a došlo by tam vlastně k lepší eh, rovnováze práv jednotlivce zprávy eh, hospodářských subjektů. Čili podle mého názoru tím všechny strany něco získají. Členské státy získají vyšší standardy, pokud je chtějí. A mm, ti, kteří nechtějí, eh, doposud neměli žádné standardy, tak zavedou pouze ty standardy minimální a občané eh, budou v celé Evropské unii chráněni. Pokud eh, i když třeba na nižší úrovni, nežli je stanoveno v nařízení, které přináší vlastně určité zásady, ale každopádně práva jednotlivce by měla být eh, zajištěna a měla by tady být určitá rovnováha mezi státními orgány a občany a neměli bychom tady mít jaksi jednostranný přístup. Dank, Herr Kollege Voss. Ich habe jetzt Frau Pan Voss. A teď paní Taylor. Nejprve chci poděkovat panu Fosovi za práci, kterou již odvedl, z které samozřejmě nebylo málo. V parlamentu se hodně jedná o ochraně údajů obecně a o tomto nařízení. Doufám, že stejný zájem eh, bude věnován i této směrnici. Potřebujeme zde vyvážený přístup, eh, tak bychom zaručili silnou ochranu eh, údajů jednotlivců, ale zároveň nesmíme přetížit eh, agentury dohledu a orgány dohledu. Hlavním úkolem našeho výboru bude zaručit, aby nevznikla žádná právní nejistota, která by mohla vyústit v radikálně odlišné interpretace v různých členských státech. Je zde určité znepokojení, že některá ustanovení nejsou zcela jasně definována a mohou vytvořit určité mezery, eh, například eh, Eh, přístupová práva eh, těch osob, které jsou předmětem eh, údajů a také práva a povinnosti úředníků zacházejících údaj. Dále Jakékoliv restrikce pro jednotlivé kategorie údajů musí souhladu nejen s listinou základních práv, ale také s judikaturou Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva. Další problém se týká pravidla pro Eh, dohled ze strany příslušných eh, orgánů, tak jak to nastavuje směrnice. Zdá se, že určitá opatření eh, by mohla ve skutečnosti omezit možnosti prosazování, věcování, které jsou nutné, abychom měli silný dohled. A konečně musíme zaručit, aby tato směrnice vytvořila základ pro dobrou spolupráci mezi orgány dohledu, dobrou komunikaci a vzájemnou pomoc mezi nimi. Těším se na názory kolegů a na další spolupráci s nimi v této věci. Děkuji, pan Sayer. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I já vítám tuto směrnici, nicméně rád bych upozornil na jednu věc, jeden velmi konkrétní prvek, a totiž, že v mnoha zemích samozřejmě máme různé režimy ochrany údajů a Tady je cílem systém sjednotit, sladit nebo alespoň zaručit režimy, které budou srovnatelné, tak abychom měli společnou základní míru ochrany údajů. Nicméně jsou země, jako například má Maďarsko, které již má vysokou míru ochrany údajů Eh, takovou, kterou usiluje směrnice, musíme zároveň eh, mít jistotu, že přijetím této společné normy, společného standardu, ty země, které již mají vyšší míru ochrany, eh, oni nepřijdou. Jenom pár souvislostí. V začátkem 90. let, kdy ochrana údajů byl nový fenomén, země, které nově přecházely do fáze demokracie, převzaly, zavedly experimentálně tyto režimy a teď již s tím mají 20 letou zkušenost, která eh, se osvědčila. A musíme tedy mít jistotu, že toto sjednocení či zavedení společného standardu neoslabí eh, neoslabí situaci v těch zemích, které vlastně dnes mohou jít příkladem. Děkuji. Děkuji, nikdo další se o slovo nehlásí, takže toto byla první výměna názoru a v lednu uvidíme, jak bude vypadat zpráva pana Fose. Děkuji vám. A teď <clears throat> se vrátíme k bodu 12 na našem programu, protože mi sekretariat už sepsal všechno, na čem jsme se dohodli eh, během eh, zkoušky koordinátoru, nejprve jmenování eh, zpravodajů. Han, pro případ imunity Hance Petra Martiny bude zpravodajem pan Zvěvka. Pro e, případ imunity paní Marine Le Pen to bude Cecilia Wikström. <clears throat> pro kontrolu úkolů a mm, přeskum delegovaný pravomocí to bude Josef Sayer, insolvence to budu já <clears throat> usnesení pro posílení společných předpisů proti padělání a spolupráce s třetími státy. To bude kolega Maštálka. Ty rotující zpravodajství, to bude mít na starosti zpravodajné na příštích šest měsíců eh, subsidiaritu, potom eh, pan Karin. Sporné záležitosti pan Maštálka, komitologie paní Tajn, kodifikace někdo z SAD, ale kdo konkrétně to bude, to nám ještě bude řečeno. A pro delegované legislativní <clears throat> akty, tady se chceme zeptat ještě pana Stojanova, protože by to mělo patřit eh, podle Dontova systému nezařazeným, takže ještě nevíme, jestli pan Stojanov to bude chtít nebo ne a uvidíme, eh, jak se tedy rozhodne. Potom je to schválení zprávy z vlastní iniciativy o zlepšování mezinárodního práva soukromého eh, v oblasti zaměstnanosti aplikovat rozhodné právo. Potom by měla být ústní otázka k dalším praktické zjednodušení eh, dědického práva. Potom jsme řekne, že eh, se bude eh, konat workshop o vzdělávání soudců. Paní Tajn bude zpravodajkou pro ref... tedy se vypraví na návštěvu soudního dvora A potom 14. a 15. února eh, by měla proběhnout eh, návštěva Dublinu. To je všechno, co jsem vám chtěl eh, říci. A teď v rámci bodu 12, teď jsme u bodu 17. To je provádění směrnice o nabídkách převzetí. To jsem, tady jsem pravodem já a proto to teď k tomu přistupuje ten návrh zprávy už je k dispozici v angličtině, minule už jsme měli výměnu názoru, takže teď nebudu eh, se pouštět do žádných podrobností, protože ty myslím, že ten návrh je eh, srozumitelný, ty hlavní body už jsme také probrali a teď se budu opírat eh, do značné míry o to, co už nám bylo slíbeno v zprávě komise. Pro mě ale rozhodující to, že v uplynulých letech panovala krize na finančních trzích, výjimečná situace a ta zkušenost eh, s nabídkami na převzetí nebyla dostatečná, protože to není úplně typická situace, která by mohla být reprezentativní a proto nemá žádný smysl z toho vyvažovat nějaké závěry a odkazovat na eh, tuto situaci, protože ta zkušenost eh, s těmito převzetími je příliš krátká a ta situace byla příliš nestabilní. Proto je potřeba se ještě počkat, sbírat další zkušenosti předtím, než budeme moci přistoupit k revizi této směrnice. Já jsem už tehdy u té předchozí směrnice byl zpravodajem, už tehdy, kdy eh, nebyla eh, poprvé schválena. Vím, že to je velmi komplikovaná problematika, komplikovanější než kdy eh, předtím bylo potřeba o tom vyjednávat s radou a já si nemyslím, že se to v budoucnosti zlepší u, této, u, to, u tohoto návrhu, spíše se to zhorší. Takže si teď skutečně nemyslím, že je vhodný okamžik pro to, abychom se pustili do něčeho nového. Bylo by dobře vzít na vědomí zprávu komise Myslím, že bychom to mohli vnímat velmi pozitivně, to, co komise v této oblasti provádí, ale dále si myslím, že by bylo dobře několik let počkat, než eh, se pustíme do nějaké, eh, nebo vyvodíme nějaké závěry z fungování finančních trhů. A až bude vhodný okamžik, tak by bylo dobře všechny ty problémy Mm, udělat předmětem nějaké reformy, ale rozhodně ne v žádné bezprostřední budoucnosti. To je všechno, co jsem ještě chtěl říct k návrhu své zprávy. Eh, uvidíme, kdo se hlásí o slovo jako první paní Regner. Děkuji. Já bych eh, možná si dovolila nabídnout trochu jiný úhel pohledu na tuto problematiku. Vy jste se zmiňoval, pane zpravodaj, o tom, že při převzetích ještě eh, nemáme tolik eh, zkušeností. To je samozřejmě správně, protože se nacházíme v období krize, kde k těmto nabídkám nedochází tak často, ale i přesto si myslím, že v celé této problematice teď projevuje trochu eh, jiný pohled na tyto otázky. To souvisí to například se společenskou zodpovědností, řízení eh, podnikové, dohled. Všechna tato témata do toho spadají a ukazují, že možná lze k tomu přistupovat eh, jinak i u převzetích. Takže my vítáme, že můžeme teď hovořit o této problematice ale také si myslíme, že jde o to, jak zajistit eh, také kvalitní pracovní místa v Evropě a to se může dít i v důsledku převzetí. A proto bych v této souvislosti chtěla poukázat na spolu, eh, nebo spoluúčast zaměstnanců na rozhodování a to, že je to v současné legislativě upraveno velmi málo, takže ta souhra těchto všech okolností, krize, to, že eh, byla učiněna řada omylů, to, že právní standardy v Evropském eh, společenství eh, není úplně jednotná, že to všechno vedlo, že podniky se především eh, zajímaly o své zisky a proto si myslím, že bychom u této směrnice měli zohlednit i další aspekty. Nechci teď říkat, že teď je to proto ten nejlepší okamžik, ale byla bych velmi ráda, kdyby eh, něco takového v budoucnosti eh, vzniklo a v rámci evropské legislativy, aby se zlepšila ta právní úprava a zejména v oblasti konsultace se občanskou společností a se zaměstnanci. Tedy vaše konstatování, že na základě naší dosávní zkušenosti eh, nelz, máme málo, těch máme málo, abychom mohli eh, interpretovat tuto směrnici. Tak to sice ano, ale na druhou stranu si myslím, že je to také příležitostí pro to, abychom lépe upravili několik málo témat. Paní Taylor? Děkuji. Nejprve chci poděkovat panu předsedovi Lénemu za jeho zprávu, která vystvihla celou řadu aspektů, které musíme zvážit, až budeme eh, vyhodnocovat tuto směrnici. V roce 2003, kdy se jednalo o směrnici, bylo vždy klíčovým cílem zaručit rovné eh, podmínky eh, pro tuto regulaci. A jediné, co si můžeme Eh, po čem se může ptát, je za to bylo dosaženo. Eh, Zase, že do jisté míry ano, navzdory rozdílech v implementacích a opt ze strany celé řady členských států. Ve vaší zprávě, pane předsedo, eh, se k tomu vystavíte obezřetněji, než komise ve svém hodnocení říkáte, že je třeba ještě výrazného posunu, abychom dostáhli rovných hracích podmínek. Zdaleka nejsme blízci harmonizovanému přístupu. V minulých letech Členské státy reagovaly odlišně na otázky eh, eh, corporate governance a příslušných kontrolních mechanismů. Například v mé zemi Velké Británii byla vypracována, vypracovány přísnější normy pro převzetí podniku. Eh, komise tedy se musí vrátit k těmto pravidlům, zanalizovat ten předpis. A měli bychom toto zvážit aktuální stav tedy, až budeme vypracovat novou legislativu do budoucna. Jak říkal pan Lene, skutečnost, že Hospodářská eh, krize nastoupila právě v době, kdy končí platnost eh, toho prvního období. To stěžuje přeskum, jak o tom hovořila paní Reknerová, proto do budoucna určitě přestovat nový přeskum. Souhlasím, že eh, krize měla dopad na trh s akvizicemi a fúzemi. V Evropě není jich prostě tolik jako dříve. Zároveň dochází k výrazným legislativním změnám, ale přesto směrnice obsahuje některá slabá místa, kterým se musíme věnovat. Možná v krátkodobém, střednědobém výhledu. Již nemůžeme čekat, až skončí krize, abychom řešili věci, jako eh, jsou slabá práva zaměstnanců, což zmínila také paní Regnerová, nebo jako je ochrana minoritních akcionářů. Myslím, že je klíčové, aby komise zvážila vývoj v oblasti podnikového práva, eh, práva společnosti, tedy k kterému došlo v mezidobí, eh, v mezidobí a na základě tohoto hodnocení se připravila na nadcházející roky. Děkuji. Děkuji, pan Rabkaj. Já mám jenom jednu poznámku. A um, nemohu říct, že bych se nějak intenzivně zabýval vaší zprávou, za což se omlouvám. Ale v protikladu k eh, ostatním eh, víme, jak to v poslední době vypadalo. Víme, že první eh, verze byla schválena, nebo byla zamítnuta na plenárním zasedání, takže nemůžeme hovořit o nějaké značné většině a kolega Bern Lange musel dokonce eh, z nemocnice jít na hlasování, aby to, bylo, aby to vůbec prošlo. Takže i tehdy to bylo velmi kontroverzní. A situace byla jiná než dnes. Kdybychom tomu přistupovali trochu jinak, tak potom bych doporučoval, čistě to doporučuji, abychom k tomu nepřistupovali jenom akademicky, což by bylo potřeba, kdybychom si to udělali nějakou ekonomic, eh, akademickou analýzu, ale abychom se také podívali na kontext, okolnosti a zamysleli se nad tím, jestli můžeme vůbec dosáhnout lepšího výsledku. Potom bych byl pro, a nebo to neslibuje lepší eh, výsledek a potom ne. Například v té oblasti eh, spolurozhodování zaměstnanců takže bych nevycházel jenom z toho, že máme málo zkušeností s těmito případy, ale také bych se na to díval z pohledu toho, jestli jsme schopni něco dobrého vyjednat. A v, té, v tom smyslu jsem teď trochu skeptický, i proto bych byl spíše pro to, co říkal pan zpravodaj. Také proto, že si myslím, že v současné eh, situaci, která je trochu sporná v Evropské unii, a je to důležité téma, a víme, že se řeší eh, jiné eh, věci a proto mám určité obavy o to, jak by to mohlo dopadnout. Poté, co už jsme měli velmi kontroverzní projednávání tady v parlamentu a na radě, a proto bych byl rád, bychom neohrožovali už přijatou legislativu, která by, a nakonec by to mohlo dopadnout hůře, než máme teď. Ano, s tím já souhlasím. Ten problém tehdy při tom předchozím projednávání byl ten, že tady byl rozpor mezi těmi státy, které měly právo společnosti tam, kde byly zakázány určité statutární záležitosti, zlaté akcie a tak dále. A potom těmi státy, které mm, Eh, něco takového měli, dvojité hlasovací právo, mm, kvóra pro přijímání stanov a tak dále. A komise teď eh, se nezaměřuje na tyto statutární otázky, ale spíše na eh, jednání představenstev a dozorčích rad v okamžiku převzetí. A to vedlo k k velmi nerovnému postavení podle toho vždycky, jak je upraveno právo společností v jednotlivých členských státech a potom eh, vznikl kompromis, který říkal, že ty eh, za určitých okolností je možné eh, postupovat po určitých stupních, po určitých fázích a potom s tím všichni, téměř všichni prohlásili, že jsou ochotni na ten kompromis přistoupit, asi s výjimkou pana Bolkensteina tehdy. Myslím, že jenom Španělsko se tehdy zdržovalo při hlasování na radě, takže i na radě proto byla velká většina a i tady v parlamentu jsme v rámci toho kompromisu získali. Poté, co to jednou selhalo, tak potom eh, i parlament to schválil velkou většinu. A ten základní problém těch odlišných právních úprav pro právo společnosti se projevil, to je historicky daný problém, to se nám ještě dlouho nepodaří eh, zharmonizovat. Takže mm, ty stávající problémy, které tady už jsou, se eh, pořád eh, dlouho nezmíní. To, o čem jste hovořila vy, o spolurozování zaměstnanců, uvádím také u bodu 17 a 18, ale otázkou je, jestli by se to nemělo upravit někde jinde, než tady o směrnici o nabídkách převzetí. Uh, protože vyvstává celá řada dalších legislativních nástrojů, kde by tato práva zaměstnanců mohla být upravena než právě tady. Protože v okamžiku, kdy se to otevře, tak je to jakási pandořená skřínka, protože nevíme, co z toho na konci eh, vznikne. Eh, jde také o výměnu informací, a měli bychom se domluvit na tom, co je smysluplné, aby se reformovalo v rámci práva společnosti a co ne. Já si myslím, že v případě těch hledání evropských kompromisů jde o to, jak nalézt kompromise, které mohou všichni žít a mohou se tomu přizpůsobit a bez nějaké e, naléhavosti bychom to neměli otevírat. Nikdo další se o slovo nehlásí. Huta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 31. 1. 2013. Do té doby by snad také měly být přeloženy všechny pozměňovací návrhy. Takže bod 17 teď můžeme ukončit a dostáváme se k bodu číslo 20. Kolega eh, Bellinger tady sice dnes nemůže být, ale paní Regner ho zastoupí. Tak to ještě odložíme na chvíli. Dobře, tak v tom případě až dorazí, se k tomu dostane, až dorazí komise, takže teď body 18 a 19. Já jsem slyšel, že kolega Karim dnes nedorazí. Takže to nemá smysl, abychom to dneska projednávali. V tom případě 18 a 19 necháme na leden. Kolega Masip za SAD tady také není, kolegu Bodu to sice vidím, ale říkám, že to odkládáme jinak, protože to nemá smysl, když tady není zpravodaj. A teď bod 21. To je zpráva paní Kastex. Jde o audiovizuální média. Paní Kastex, máte slovo. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat sekretariátu našim spolupracovníkům a svému týmu, protože jsme měli na tuto věc velmi málo času, na toto stanovisko. Bylo to již pokročilé fázi a měli jsme na to méně jak tři dny. Takže já chci opravdu všem poděkovat, protože my byli nesmírně k dispozici. U tohoto stanoviska Jde o to vyhodnotit provádění směrnice o audiovizuálních službách, jinými slovy eh, z tzv. směrnice televize bez hranic. která vyvolala určité problémy v členských státech ve fázi provádění. Tyto problémy se týkají jednak svobody přístupu k informacím a jednak ochrany osobních údajů a práva na soukromí. Ve věcné rovině samozřejmě já vítám tuto zprávu, která podporuje obecný závěr komise, že regulační rámec pro audiovazální služby Eh, dosáhl rovnovážného stavu, vyváženého stavu a je to užitečné zejména pro podniky. Nyní je třeba dbát na to, zda návrh směrnice o kolektivním řízení autorských práv a budoucí eh, smlouva o omezení výjimek v oblasti autorských práv a ve prospěch eh, slabozrakých a osob, které mají potíže se čtením, aby toto také bylo zohledněno. Ehm, kritika učiněna některým členským státům, zejména Polsku, eh, se tady objevila, nyní se prověřoval stav a zase, že všechny členské státy již korektně směrnici provádí. Právě proto, že ta směrnice je vyvážená, je třeba tuto vyváženou zachovat, zachovat. To znamená opět na jedné straně svobodný přístup, volný přístup k informacím, zejména pokud je o Eh, akce, které eh, jsou velmi zajímavé pro společnost na druhé straně, ale je třeba chránit soukromí a také duševní vlastnictví. Na jednou věci musím přece jen vyslovit politování, a totiž je první zpráva komise o provádění této směrnice eh, dost dobře neřeší základní téma, hlavní téma svobody projevu a to navzdory článkům 14 a 15, které se týkají svobody projevu a práva na informace. Myslím, že třeba se zaměřit na ty dva aspekty, které je třeba navzájem vyvažovat a to rovnoměrně. Konečně tedy domnívám se, že by mělo být možné využít opatření a regulativní mechanismus eh, pro náhradu autoregulace či koregulace, zejména v oblasti reklamy zaměřené na nezletilé. Eh, I v této, v této oblasti je třeba hledat rovnováhu mezi dobrovolnými opatřeními a závaznou regulací povinnou. Tolik tedy v zásadě obsah mého stanoviska. Děkuji. Děkuji vám a ptám se, jestli se hlásí o slovo někdo další. Prosím, kolegyně. Ano, děkuji. Já k tomu nemám prakticky co doplnit, protože myslím, že navrhovatelka vypracovala velmi dobrý návrh a ji k tomu chci poblahopřát. Plně podporuji to, co jste právě uvedla, jenom bych možná ještě poukázala na význam podnikové a společenské, podnikové společenské odpovědnosti CSR, tedy společenské odpovědnosti podniků, protože podniky mají velký vliv na společnost obecně i na občany jednotlivě. Já myslím, že paní Kastex toto zmiňovala, ale je k tomu možné říci ještě více. Dotýkáme se této problematiky i v jiné zprávě. Myslím si, že je důležité, aby všichni včetně firm, byli vlastně globálními občany, nesli odpovědnost za své okolí, za prostředí, ve kterém se pohybují. To bych tam ráda více potrhla. Děkuji, nikdo další se nehlásí, takže paní Kastex možná závěrem. Ano, já s vámi, paní Wikström, úplně souhlasím. Já e, jsem to zmínila, ale v tom omezeném prostoru, který mám pro stanovisko, pro náš stanoviska, e, jsem to nemohla více rozvést, ale samozřejmě je možné předložit pozměňovací návrh. Je jasné, že e, podniky v oblasti audiovize mm, nesou odpovědnost vůči společnosti a to velkou a bylo by dobré jim to připomenout. Okay, Dobře, lhůta 4. Mm, ledna 2013 pro pozměňovací návrhy. Není to dlouhá lhůta, ale Eh, nepočítáme s velkým množstvím pozměňovacích návrhů. Pokud nikdo neprotestuje, neprotestuje, tak 4. leden 2013. Eh, Dále stále ještě se nemůžeme podívat na bod 20, protože tu nemáme zástupce komise, takže půjdeme na bod 24, zpráva pana kolegy Zvěvky, prosím. Tak, děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jde o zprávu z vlastního podnětu, o právní pomoc v přezraničních sporech, ať již v občanských věcech či obchodních. Tato zpráva se vychází tedy ze zprávy Komise o provádění příslušné směrnice, která upravuje tyto případy. Je to směrnice z roku 2003 Uplynulo tedy již deset let od přijetí směrnice a jeho vstupu v platnost. Proto se domnívám, že nyní můžeme říci, že proces implementace a transpozice proběhly adekvátně Rád bych ještě doplnil, že každý členský stát eh, zavedl různé, eh, si zavedl různý režim, takže garance práva na právní pomoc eh, není zcela stejná v různých členských státech. A co je důležitější a naléhavější, je, že komise nás upozorňuje na to, že že občané a právníci si nejsou nutně vědomi všech práv, která směrnice zakotvuje. Na to bych se rád zaměřil. Podle statistik Evropské komise eh, je zjevné, že eh, situace je v tomto smyslu opravdu slabá. Takže deset let od přijetí směrnice nás, myslím, překvapí, že práva, která směrnice zakotvila, eh, že o nich tedy neexistuje dostatečné povědomí ve veřejnosti, jako by tedy tato směrnice byla mrtvou literou. A přitom jsou zde ve hře základní práva. Proto se ve své zprávě chci zaměřit na význam odborné přípravy pro školování, pro právníky a také význam informační kampaně. Musí proběhnout takové kampaně, aby se občané dozvěděli o svých právech. Můžeme si představit, že nejrůznější profesní skupiny poté budou mít zájem o poskytování této právní pomoci. Směrnice eh, upravuje bezplatnou právní pomoc jak před soudním řízením, tak během něho. A v této oblasti tedy existují v různých členských státech různé režimy, protože v každé zemi je vyzdvihováno něco jiného. A jsou zde také velké rozdíly. Pokud je o nárokovatelnost pomoci, bezplatné tedy. Rád bych se nyní dotkl toho, zda minimální standardy, které směrnice zavedla, nebyly příliš omezené. Možná potřebujeme mnohem sahlejší sladění situace, sladění režimu v členských státech, tak aby občané měli skutečně zaručeno řádné provádění směrnice. To by také občanům usnadnilo pohybovat se v právní oblasti, zejména jsou-li v zahraničí, protože tady jde o přeshraniční spory. Rád bych navrhl některé užitečné možnosti, které by mohly členské státy využít. A zároveň by to usnadnilo tedy dostupnost právní pomoci. Během prosincové konference, kterou uspořádal Evropský parlament a Agentura pro základní práva, jsme si vyslechli zajímavé zkušenosti z různých členských států s financováním této věce, která patří eh, k náročnějším aspektům věci. S tím, že je to financováno nikoli pouze ze státního rozpočtu. Objevily se návrhy ustavit určité skupiny v akademických kruzích, které by poskytovaly tuto právní pomoc. Já tedy vypracuji návrh své zprávy do konce ledna a poté budeme moci vést výměnu názorů a připravit se na hlasování ještě před letními prázdninami. Děkuji paní, eh, zvě, panu Zvěvkovi a paní kolegyně eh, Taylor. Ano, uh, thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Cvěvko. Zpráva komise Eh, dospívá k celkově uspokojivému závěru ohledně provádění směrnice, ale také upozorně na některé důležité problémy, které brání jasné jednotné, eh, jednotnému provádění těchto pravidel bezplatné právní pomoci v přeshraničních eh, sporech. Zase, že v některých konkrétních oblastech právní nejistota se pojí s odlišnou interpretací v různých členských státech, takže není ani jasné, zda stejný případ bude nárokovatelný v různých členských státech. Komise tedy se musí zaměřit na odstranění těchto nejistot, eh, také je zde otázka mimosoudních řízení a ekonomických kritérií a eh, mezer co do poskytnutí místního právníka. Pan Zvěvka také správně upozornil na nízkou, eh, nízké povědomí v členských státech. Komise shledala, že toto povědomí je 15% mezi občany a Eh, ani mezi právníky není směrnice velmi dobře známa. Já souhlasím s panem Svědkou, že tento stav je nepřijatelný. Eh, musíme tedy s eh, státy se věnout tomu, jak zaručit, aby směrnice byla korektně transponována a prováděna a komise na to musí tedy spolupracovat s členskými státy a zejména zaručit také vyšší míru povědomí. Já se budu těšit na návrhy pana Cvěvky v, těchto věcech, protože i kdyby právní pomoc fungovala báječně, um, velký smysl to nemá, pokud o ní nikdo, pokud o této možnosti nikdo neví. Budu se tedy těšit na návrh pana Cvěvky někdy v průběhu ledna. Děkuji za pozornost. Danke. Děkuji vám. Nikdo další se nehlásí, takže tento bod můžeme opustit a pokusíme se ještě jednou zahájit debatu o bodu 20 bez komise, nebo komisi potřebujeme nutně? Ne. Takže paní kolegyně Regner, já budu stručná. Pan Berlinger mě požádal, abych vás informovala o dvou věcech. Jednak, co se týče obsahu, on vítá návrh komise velice, protože se e, e, vychází z, vrací se k zprávě parlamentu z roku 2011. Některé prvky byly převzaty dokonce. E, Ehm, jednalo se o, na, jelikož se jedná o názor mm, právního výboru, tak se omezujeme na právní aspekty. Ehm, a to je jednak eh, nová eh, Eh, právní subjektivita evropských politických stran, čili eh, to je cíl, na který bychom neměli zapomínat. Nezavádět zde dvojí standardy na národní a na evropské rovině. Tomu bychom se měli vyhnout, čili jde tady o určitý způsob komplementární právní subjektivity v poměru k národním politickým stranám a je to vlastně takový zvláštní eh, aspekt, který je pro navrhovatele velmi důležitý a druhá věc, to jsou interní pravidla pro zprávu eh, a řízení. Je to účetnictví, transparentnost, eh, to eh, by také nemělo být ztraceno ze zřetele. Dále práva a povinnosti členství a důležitá věc je také časový harmonogram. Rok 2014 se blíží a pro pana zpravodaje je velice důležité, aby byl dodržen tento časový harmonogram a aby eh, proběhla všechna vyjednávání eh, a došlo se eh, k odpovídajícím výsledkům ještě před parlamentními volbami. Čili tento mm, časový plán, přestože je jaksi napjatý, tak by měl být dodržen. A pan takže eh, pan zpravodaj eh, nás žádá, abychom dodrželi tento napjatý časový plán, harmonogram. Dobře, děkuji. To, že máme eh, málo času, to je pravda. Pozměňovací návrhy tedy do dnešního odpoledne 17.30. Brání se někdo, je někdo proti? Není. Hlásí se někdo další o slovo? Nehlásí. Takže můžeme bod číslo 20 také opustit a podívat se na téma subsidiarity ehm, paní eh, Tajne eh, tady není, takže bod 26 různé. Hlásí se někdo? Do tohoto bodu nehlásí. Takže já už vás jenom upozorním, že 21. a 22. ledna 2013 je datum naší příští schůze a eh, v neposlední řadě, pokud přežijeme konec světa tento pátek, tak vám přeji šťastné a veselé Vánoce a dobré vykročení do nového roku a těším se na příští setkání s vámi vámi. Děkuji ještě